Okay, can I bring the meeting to order? Dobrý den, prosím, začneme. Začneme s dalším programem bodu, což je víceleté financování činnosti agentury EMSA, pan Taylor, zpravodaj. Uh, thanks very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně děkuji v lednu 2013 tento výbor a tento parlament odhlasoval, že se prodlouží eh, eh, úloha agentury EMSA pro námořní bezpečnost eh, jakožto reakce na znečištění moři způsobené zařízeními pro těžbu ropy plynu a že bude monitorovat i dopady na životní prostředí, tedy způsobené právě těmito zařízeními. Eh, a že i se rozšíří geografická působnost tak, aby i tam byly partnerské země evropského sousedství. Moje zpráva eh, se netýká toho, zdali to byl či nebyl dobrý nápad, nebo zdali je dobré rozšíření této eh, funkce, ale zpráva je o tom, jak by měla získat řádné financování, tak aby mohla financovat tyto činnosti navíc. Eh, v souvislosti se příštím víceletým finančním rámcem. Návrh komise, který se toho týká, tak ten e, hovoří o 160 milionech eur na to dané období a e, to bylo z těch 100 44, které předtím bylo, plus 6 milionů na nové úkoly jenom abych vám eh, ukázal, jaký byl ten předchozí finanční rámec. EMCA obdržela 154 milionů eur a eh, EMSA původně požádala o 198 milionů, eh, což vzal do úvahy věci jako inflaci například a tak dále. Ale potom Eh, ještě to propočítali a využili efektivních úspor, eh, které mm, vyplynuly z té několikaleté smlouvy. Takže revidovaný požadavek EMSA je eh, 154 milionů pro stávající úkoly pro příští období, ale jejich výpočet nákladů eh, na rozšířené úkoly, které se týkají zařízení pro těžbu ropy a plynu, to se liší od návrhu komise. Komise eh, navrhuje 100 ne, komise na ty nové úkoly navrhuje 6 milionů euro, kdežto číslo od e, EMSA pro ty úkoly navíc bylo 30 milionů euro. A výpočet EMSA zahrnoval i dispersanty, monitoring e, e, těch zařízení na u Kanárských ostrovů a v arktické oblasti a pobřeží Portugalska. Takže rádi určitě bychom rádi, aby EMSA prováděla tyto úkoly, které, o které byla požádaná, a to způsobem efektivním a řádným. Jak jsem řekl, tady nejde o to, zdali to je dobrý nápad či ne, to již bylo rozhodnuto, to je naše priorita. A moje doporučení tedy je, že udělíme 185,5 milionů eh, euro na eh, příští období víceletého rámce tedy jako rozpočet eh, pro agenturu EMSA, aby mohla plnit eh, stávající i nové úkoly. Již jsem se sešel se stínovými a kvituji s uspokojením jejich pozitivní přístup. To znamená, říkají, že i EMSA by měla generovat určité výnosy sama tržby a měli bychom i zaužití i duální využití mm, s tím určitě budeme pracovat a určitě to bude i reflektováno v pozměňovacích návrzích, které e, budou předloženy do 27. června, což je termín. Nebudu hovořit příliš dlouze. Pane předsedo, to určitě jste, jsem vám udělal radost a myslím, že stačilo. Děkuji, děkuji. Ano, ano, ano. Hm, takže, e, takže tam eh, šlo o 185 milionů euro, ne liber, jak jste řekl vy. Mm, takže to určitě pana Blackborna, paní Foster hrozně potěšilo, že jste eh, mluvil o velibrách, librách, ale nebyly to eura. Teď za EPP pan de Grandes. <laughs> Sí, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Señor Taylor. Děkuji, pane Taylore, pane zpravodaji, děkuji za eh, eh, tuto víceméně pozitivní zprávu. Je pravda, že agentura EMSA vždycky od našeho výboru eh, dostávala velice dobré připomínky, pokud je o efektivitu a úkoly. A takže zde vždycky určitě. Potom ale komise předkládá nové úkoly, eh, které by měla plnit, ale tady je třeba nalézt způsoby, jak je zaplatit. A samozřejmě je to dost komplikovaný kontext, to je jasné. A je třeba tedy hm, i jako parlament, který je vždycky štědře, štědřejší, tak musí samozřejmě ta naše přání potom propojit s tím, co e, rozhodne rada, aby to bylo profinancovatelné v rámci víceletého finančního. Tady máme určitý problém. Ale aby bylo jasno. Agentura EMSA pro tedy námořní bezpečnost e, od svého začátku, je třeba se podívat do historie, rozhodla, Eh, se souhlasem všech, že kromě toho, že bude mít flotilu, tak bude i mít eh, k dispozici lodě, a, eh, které budou mít dvojí užití. To znamená, budou moci plnit ty běžné normální úkoly a zároveň musí být připraveny, aby mohly pomáhat v katastrofách. A takže zde třeba když dojde tedy k nějaké katastrofě někde, tak ten stát eh, povolá agenturu a ta agentura podle toho, která ta loď je nejblíž, eh, všechny tedy jsou rozprostřeny kolem Evropy, tak potom tam mm, vyšle tedy to plavidlo, které tam potom zasahuje při té katastrofě. Ale při té havárii. Pan Taylor vždycky, ale eh, samozřejmě za to se platí. To znamená, EMSA má náklady, to je pravda, na mm, svůj provoz. Samozřejmě, když má více eh, úloh, úkolů, co má plně, tak mm, bude potřebovat více nákladů, ale také vždycky si nechává zaplatit za ty svoje služby. Je pravda, že zde máme od pana Taylora jeden pozměňovací návrh, který je zajímavý. To znamená, jak eh, inkasovat od třetích osob protože hm, často to není třeba na žádost eh, členského státu, ale nějakého třetího státu, který není členem Unie a tam ze solidarity tedy také plní ta nejbližší loď ten úkol. A je třeba tedy si říci, jak inkasovat ty prostředky, ale eh, ona tedy eh, je na žádost tam vyslána, pomůže, pracuje hm, v rámci boji proti dané kontaminaci a poté vydá fakturu. No, ale mm, ty nové úkoly znamenají eh, eh, nové obrovské náklady, to je vždycky taková naše představa, mm, samozřejmě, když třeba mají, mm, by měli mít novou eh, loď, kterou by tedy modernizovali, tak to stojí určité náklady a tam třeba, ano, i v historii, tedy v těch zónách třeba u Kanářských ostrovech, nebo e, tedy jsou rozmístěny ty lodě a třeba e, samozřejmě, když tedy třeba dojde k tomu e, v, u Kanárských ostrovů, tak se povolá ta nejbliž loď a ne třeba z Biskajského zálivu. Takže se povolají ty lodě, které, ta, ta plavidla, která jsou nejblíže a která mají sloužit eh, EMSE eh, a to jsou pavidla, která byla za tímto účelem uspůsobena, modernizována. Zde, myslím, pane předsedo, mm, je jasné, že když eh, ta agentura má nové kompetence, Eh, tak eh, eh, to je důležité, protože to všechno je zapřičiněno těmi obrovskými tedy haváriemi, třeba když, když to bylo tedy inspirováno tedy tou obrovskou katastrofou v Mexickém zálivu, když došlo k, tedy k, k, k, k havárii na té těž, těžební platformě, ro, plošině, takže to nás tomu inspirovalo, ale je třeba, aby zároveň s tím byl vypracován určitý dobrý systém inkasování mm, z nákladů za ty služby. Samozřejmě my sice eh, můžeme chtít být velice štědří, ale potom bychom měli obrovské problémy. Narazili bychom na radu, která se pokusí o to, aby ty <clears throat> eh, aby eh, skutečně eh, eh, ty náklady byly mm, jaksi realizovatelné. Děkuji, pan Falkenstein. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ich dem Kollegen Taylor danken für... Děkuji, také já chci poděkovat kolegům za práci, se kterým se, jejími výsledky jsem velmi spokojen. Na, na papíře jsme EMSA dali nové kompetence, Rozšířili jsme kompetence na ropné plošiny a e, další aspekty. Schválil to rada a parlament. Musíme ovšem dát pozor na to, abychom při kladení nových úkolů pro EMSO opatřili také nové finanční zdroje. EMSA, myslím, prokázala, že s tím, co má, dokáže velmi účinně vycházet. Ne všechny agentury jsou v tomto ohledu tak dobré. Přidaná hodnota, kterou přináší potenciál EMSA, je důležitá zvláště ve časech, kdy se potýkáme s ropnými a jinými ekologickými katastrofami a pokud bychom si to upírali, tak, tedy upírali její důležitost, tak bychom se nám to mohli ještě prodražit. Ve chvíli, kdy, především ve chvíli, kdyby došlo ke, katastrofě, katastrofě a najednou by se ukázalo, že EMSA bohužel není vybavena potřebnými zdroji k jejímu zvládání. Komise nech, nechce nic víc než na výšení o inflaci. Je třeba přiznat, že inflace v tuto chvíli není příliš vysoká, ale jde o období 7 let, takže to není tak jednoduché. A pokud jde o nové úkoly, tady eh, nepředpokládáme žádné opravdu smysluplné navýšení částky na ně. EMSA v tom posledním období obdržela 114 milionů euro na své fungování a navzdory eh, tedy tomu, že jsme jí nyní přidělili nové úkoly, by v novém rozpočtovém období měla dostat jenom o 6 milionů víc a to není rozhodně správně. Spravodaj nám také tedy předložil eh, návrh rozpočtu, který je na eh, 185 milionů, je to, dobře, je to detailní, já s tím víceméně souhlasím, ale něco tam chybí. Především věci, které jsou naprosto nezbytné, ty bychom měli oddělit, které jsou naprosto nezbytné pro fungování EMSA jako platformy, ale už neumožňují tedy eh, fungování tam, kde jde o specifické, specializované úkoly. I na ně potřebuje EMSA eh, specializované prostředky, například v případě, pokud je ropnou havárii, zaviněnou stroskotáním tankeru a podobně. EMSA také potřebuje nová plavidla, potřebuje být vybavena potřebným personálem, eh, nemůže jí být přebytek samozřejmě, ale je potřeba mít skutečně kvalifikovaný personál, který své věci rozumí. Čili my jsme to spočítali na 190 eh, milionů až 198 milionů a doufáme, že tedy mezi těmito částkami a tím, co navrhuje zpravodaj, se podaří najít kompromis. Jedna věc je jasná. Kdo objednává, ten taky platí, jak se říká. A v tomto případě eh, tedy eh, vlastně ten konečný účet předkládáme komisařu Ettingrovi ten, je, ten jej musí schválit. A já se kladu otázku, proč ve chvíli, kdy hovoříme o ochraně životního prostředí, energetické soběstačnosti a tak dále, nejsme ochotni přispět prospětky na takto důležitou věc, ale to je, obávám se, spíše filozofická otázka. Děkuji. Sí, muchas eh, gracias, presidente. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Taylorovi za snahu. Stručně se vyjádřím, protože většina témat již zasněla a e, e, od jednotlivých řečníků. Je pravda, že zde došlo k reformě agentury, dostala nové úkoly a samozřejmě tyto nové úkoly, jak to vidíme, i je to doloženo, to lze řešit pouze, pokud se zvýší rozpočet. Je třeba říci, že historie agentury EMSA a její e, e, vznik je spojen s krizí, protože ta agentura vznikla kvůli krizi Enrique, Prestige eh, a potom k havárii v Mexickém eh, zálivu. Takže poté eh, se i hovořilo o tom, že je třeba zvýšit úkoly této agentury a mm, to mm, tedy mm, potom z toho vznikl tento problém. V souladu se změnou úloh kompetencí EMSA tak je třeba i zvýšit rozpočet a mm, zde zpravodaj říká, že vzhledem k potížím, které nyní zašíváme s rozpočtem, tak já si myslím, že bychom měli mít jasnou pozici parlamentu a říci jasně radě, e, že kompetence EMSA nelze e, řešit e, bez peněz, bez finančních prostředků. A dále zde my již v předchozí zprávě jsme hovořili o možnosti eh, lépe zanalizovat technické údaje a eh, ty možnosti, jak zlepšit postupy praxe a aby si členské státy vyměňovaly nejlepší zkušenosti při řešení znečištění vod moří. Nejde o to pouze eh, personálně navýšit eh, stavy, ale jde o to vyměňovat si zkušenosti, ty nejlepší zkušenosti a nejvíc hm, pořád eh, průběžně informovat a vzdělávat personál. A kdyby vznikla nějaká nová katastrofa, já doufám, že ne, že nás to nepřekvapí, tak za těchto e, okolností e, jde o to, jaké náklady potom by to mělo e, ten fakt, že bychom nezvýšili rozpočet. A já sdílím s názorem zpravodaje, že a my předložíme také pozměňovací návrhy, jak jsem řekla, které se budou snažit zlepšit otázku vzdělávání, zpracování údajů, vyměňování nejlepších praxí, koordinaci mezi členskými státy a v tomto smyslu také doufám, jak jsme řekli již dříve, že se dohodneme. Děkuji. Thank you, Mr. Bradbourne. Uh, thank you, Chairman. Well... Děkuji. Na úvod jsem chtěl něco připomenout kolegům, jak už ostatně řekl i pan Taylor, zpravodaj. Tady nejde o to, zdali nebo proč by EMSA měla získat nové zodpovědnosti. De facto k tomu už došlo, tady jde pouze o financování. Takže já se omezím na problematiku financování. Asi eh, tu zůstanu sám eh, ve chvíli, kdy řeknu, že nesouhlasím s tím, že bychom měli přidělit nové větší zdroje. Vzhledem k tomu, že všichni víme, že v jednáních o víceletém finančním rámci eh, dojde k vynuceným, vynuceným škrtům, tak asi nemá smysl žádat o víc peněz pro nějakou konkrétní organizaci. Víte také, pane předsedo, že já nejsem velký fanoušek fungování těchto agentur a proto se také myslím, nebo navzdory tomu si myslím, že bychom měli být upřímní a otevření. Ve chvíli, kdy eh, projednáváme nový rozpočet, není jistě zdravé automaticky předpokládat, že je třeba jej navýšit a nehledat žádné jiné možnosti. A ta další možnost pro mě se eh, týká hledání případných úspor v jiných hlavách, kapitolách rozpočtu, státních rozpočtech a podobně. A zdá se mi, já také sedím tedy v rozpočtovém výboru a tam tedy vlastně každý den výdám to, jak se různě přesouvají různé skupiny nákladů mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami a proto si říkám, proč tedy se nerozhlednout po celém rozpočtu, nezjistit, jestli v jedné rozpočtové položce, řádku, oddělení a tak dále nelze eh, něco ušetřit a tyto prostředky přesunout jinam, místo toho, abychom automaticky žádali o víc peněz. Já si také pamatuji, před nedávnem ještě než jsem byl europoslanec, jsem pracoval v místním zastupitelstvu. A získ... občas tedy nám někdo přidělil nějaký další úkol navíc, ale to nikdy neznamenalo, že bychom automaticky žádali o víc peněz. My jsme spíš hledali, kde jinde uspořit. A to chci já i po vás. Samozřejmě také máme možnost zavést mechanismy, kdy agentura sama bude moc hledat úhradu za práci, kterou odvedla a může to naučtovat třetím stranám. Ale to je zase třeba zahrnout do eh, účtovacích pravidel k zastřešujícím rozpočtu, protože já opakuji, ty peníze, které budeme mít v evropském rozpočtu, jejich objem se bude spíše zmenšovat a my se musíme naučit hospodařit s tím, co máme. Čili, pane Taylore, já nemohu souhlasit s vašimi doporučeními a nemohu souhlasit tedy s tím, co tu říkáte o potenciálním nebezpečném dopadu seškrteného rozpočtu. Děkuji vám, já budu velmi stručný, protože víceméně teď se jsem chtěla říci, ale stínový zpravodaj pro rozpočet za rok 2014. Já bych rád uvedl, že argumentaci zpravodaje rozumím a za, ale jedna věc, která není zcela jasná, tak jak zmínil tady kolega, se týká úlohy té agentury. Ale důležité je, že rozpočtové prostředky se budou eh, snižovat, to znamená linie 06 pro dopravu se bude snižovat. Otázka tedy je, jakým způsobem se to projeví v dalších sektorech a samozřejmě nejen tato agentura se bude potýkat s výraznějšími eh, rozpočtovými problémy. Důležitá je také interoperabilita místa a důležité je si uvědomit, že budou probíhat rozpočtové škrty. V zásadě sice s, roz, s pravodem souhlasím, ale musíme si uvědomit právě, eh, že dojde k těmto škrtům a nad nimi musíme uvažovat. Pane Flakensteine, vy tady trošku vyskakujete, ale eh, prosím, chcete-li hovořit, tak buďte rychlí. Já moc Za prvé, My jsme se rozhodli založit agenturu EMSA právě proto, aby nám nevznikaly nadbytečné náklady tím, že těmito úkoly budeme muset pověřovat někoho jiného. A za druhé, pokud máte pravdu, tak nám řekněte konkrétně, kde jinde se ty peníze dají ušetřit, v které agentuře a tak dále. Já opakuji, že není možné zadávat víc úkolů bez toho, že bychom neuvolnili víc peněz. A za třetí, pokud to je opravdu tak, jak říkáte, ve Spojeném království místních zastupitelstv, tak my budeme muset našim občanům eh, přiznat, že v našich vesnicích to bude tak, že například už nebude fungovat policie, protože na ní nemáme víc peněz, takže si musí dozor provádět sami, ani jim k tomu nedáme vybavení. Komise, prosím. A prosíme vás o stručnost, paní Berger. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Taylorovi a děkuji všem poslancům za e, příspěvky do diskuse. E, musíme se shodnout na tom, že jde o rozpočtový návrh a nejde ani to, o tolik o to, zda je to prospěšné nebo nikoliv. E, důležité je, že se plní svoji úlohu a Komise byla ve složité situaci při předkládání tohoto návrhu, protože si musíme uvědomit jednak, eh, jaká, jaké nové nařízení zakládající, jak zní a jaké nové úkoly z toho pro agenturu vyplývají s tím, že tím nejsou dotčena vyjednávání o budoucnosti víceletého finančního rámce. Eh, to znamená, že to, co jsme za dané Eh, situace a v daných rozpočtových omezeních navrhli, je, že celkový rozpočet agentury bude, se bude stabilizovat v následujícím sedmiletém období, pokud tedy toto je východisko daného návrhu, který také eh, Eh, stanovuje, eh, vyčlenuje tedy eh, část rozpočtových prostředků pro dané úkoly, které agentura má plnit a pokud byste s tím nesouhlasili, mohlo by to zároveň znevýhodnit další operační agentury v rámci této agentury. Proto jsme zmrazili i prostředky proti znečištění, což nás dostalo na těch 154 milionů, jak jsme navrhli, tak jsme vzali v úvahu, že za léta se EMSA stala také silou na trhu, získává eh, lepší hodnotu za vložené peníze, lepší smlouvy za eh, nižší objem finančních prostředků. Doufám, že to se také projeví v novém finančním výhledu a co nám zůstává je stabilizace rozpočtového scénáře a znamená to také část rozpočtových prostředků na postupné zavádění nových aktivit a my jsme zde pro tento rozpočtový eh, tuto rozpočtovou část zavedli, že se samozřejmě nebudou zakupovat nová plavidla, to by bylo příliš eh, nákladné eh, a naopak se finanční prostředky Eh, budou využívat právě, eh, se budou čerpat tam, kde dochází k úniku eh, z plavidel. A Rada i parlament bude muset plnit úlohu rozpočtového orgánu, protože především o to tady jde, My jsme připraveni reagovat na technické problémy spolu s EMSA. Poslanci samozřejmě mohou předkládat své návrhy, ale k těm jedenácti pozměňovacím návrhům, které byly zatím předloženy, jsem vysvětlila, proč jsme navrhli tento eh, restriktivní rozpočet a doufám, že se nám podaří konstruktivně dořešit celou problematiku. Někde si to bude žádat redakční úpravy, ale zcela jistě chceme vyslyšet názor rady. Děkuji vám. Děkuji. Pane kolege, chcete ještě něco doplnit? Ano, jenom stručně. Děkuji vám. Já vnímám to, co říká pan Bledborn, beru na vědomí. Uh, a s tím, že získávání prostředků z různých rozpočtových linií a zvýšení této rozpočtové linie se vzájemně nevylučuje. Já si myslím, že vždycky lze najít nějakou cestu. Já jsem pracoval v místních úřadech a jsem na ty, ta, tento kreativní způsob vnímání rozpočtu zvyklý. Uh, a právě sociální a ekologické přínosy, které služby EMSA přinášejí, eh, jsou velmi hodnotné. Pokud se podíváte na moje doporučení, my hovoříme o dalších 25 milionech eur po dobu 7, 7 let, tedy 2,5 milionu ročně. A pokud se zaměříme na ocenění opatření proti znečištění, monitorování ze satelitů, samo o sobě, stojí 8,4 milionů eur. To znamená, je to zcela jasné, že je potřeba o tom hovořit a potřebujeme dále tuto problematiku rozvíjet a musíme také zjišťovat, kde bude možné tyto finanční prostředky nalézt. Těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 27. června a hlasovat ve výboru se bude 17. září. Datum pro plenární zasedání zatím nemáme. Takže 27.6. a hlasování 17. září. A další bod na pořadu jednání je minislyšení o nových prováděcích opatření pro omezování hmotnosti pro leteckou dopravu a doufám, že jsou zde všichni a let, letové doby, tedy omezení letové doby a víte, že zatím ještě očekáváme návrh komise k doporučení k pravidlům FTL já jsem před, před velmi dlouhou dobou byl původním zpravodajem k této problematice a chci kolegům připomenout, že tento návrh vzniká na základě postupu ve výboru, to znamená, že žádné pozměňovací návrhy eh, nelze v této souvislosti předložit a když komise přidá, eh, předloží návrh, tak je to buď souhlas nebo nesouhlas a pokud eh, budete hlasovat proti, tak to bude znamenat, že budou platit současná opatření související s omezením doby letu. To si musíme vyjasnit. Víme, že v těchto postupech někdy panuje trošku nedorozumění o tom, co parlament může a nemůže dělat a e, chceme zdůraznit, že jde o provozní zprávu, nikoli o zprávu, která by se vztahovala k vyjednávání mezi sociálními partnery o pracovních podmínkách. To je pak problematika, která se řeší tripartitně mezi sociálními partnery. A načasování. 10 minut bude mít komise pro své vystoupení, 10 minut pro aerolinie, dvakrát tedy 5 10 minut pro odborové organizace, dvakrát pět, pět minut pro Národní bezpečnostní agentury, pět minut eh, pro eh, problematiku řízení bdělosti a pak ještě 10 minut závěrečné vystoupení a pak bude následovat diskuse, kde budou moci kolegové klást dotazy. A chci říci, že jsem byl zaplaven žádostmi o eh, řečnickou dobu. Chtěl bych říci, že všem, kteří si přejí vystoupit, tak musím říci, že jsme eh, se eh, museli rozhodnout, komu řečnickou dobu udělíme, komu ne. Ehm, a pokud to někoho zlobí, tak eh, bohužel je to tak, jak to je, musíme s tím žít. A na samotný úvod bych rád dal slovo panu Boldvinovi z DG Move, ředitel oddělu pro, eh, odboru pro eh, leteckou dopravu a 10 minut máte, prosím. Mr. Chairman, good afternoon, ladies and gentlemen. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ano, já se pokusím dodržet dobu i proto, poněvadž mě zajímají názory Eh, které zazní. Eh, děkuji eh, za zorganizování toto to minislyšení a za pozvání komise. Je velice vhodné vést toto minislyšení dnes ve výboru TRAN, protože teď právě jsme ve fázi, kdy již ta diskuze o omezení doby letu probíhá několik let a i máme již dost velké know-how v této věci. Jenom bych chtěl říct, jaký je kontext kam směřujeme v tomto procesu, když navrhujeme novelu tohoto režimu. Na začátku vysvětlím, že jde o tři věci. Bezpečnost, bezpečnost a bezpečnost. Nejde o sociálních pod, sociální podmínky posádek letadel a pilotů. To je také důležité, ale to se řeší zvlášť v sociálních legislativách a v kolektivních smlouvách. Nejde tady ani o eh, tedy náklady pro eh, naše aerolinky, které jsou v potížích. To také nejde o bezpečnost pasažérů a posádek a to je tedy základní impuls pro tuto legislativu. Já tady chci správně říci, že my, zástupci posádek a aerolinek, všichni jsme se dohodli, že jde o toto téma, tedy bezpečnost. Podle našeho soudu eh, technický návrh eh, eh, z října 2012 velice dobře mm, toto předkládá mm, po třech letech konzultací s různými subjekty a mm, ty si rád vyslechnu později. Ten návrh byl uvítán i ve vašem výboru, ale také bylo jasné, že tady byly určitá, byla určitá nejasná místa, která je třeba vyjasnit a proto Chci poděkovat všem za vynikající práci, za, chci poděkovat těm dotčeným organizacím, které přispěly k návrhu. Já myslím, že jsme ošetřili všechny obavy třeba odborů v řadě otázek, které se týkají tedy pohotovosti, když je, jaká je doba pohotovosti, jak je to eh, eh, odpo, s odpočinkem posádek eh, na palubách a určitě odbory uznají, že došlo k velkému pokroku. Rovněž jsme udělali pokrok, myslím, a předkládali předložili jsme návrhy k otázku neregrese. To je na, ta klauzule o re, neregresi, to znamená limitace těch nočních služeb a doba pohotovosti na letišti. Takže my jsme o tom hodně obsáhle diskutovali s aerolinkami, s odbory. Já myslím, že teď jsme dospěli k dobré rovnováze a já doufám, že dnes od obou stran vyslechneme ještě, jaké problémy mají. Ale, pane předsedo, teď eh, nejsme ještě stop předložit formální návrh, i když se připravuje. Chceme ale eh, no, ho tedy předložit včas, aby EASA regulační výbor mohl tedy eh, se k tomu vyjádřit a členské státy, aby se mohly mm, vyjádřit a doufáme, že tedy to bude pozitivně kvitováno 11. července a poté, eh, až to bude přijato, budou, budou tři měsíce na přijetí nebo odmítnutí tohoto návrhu, takže dejme tomu, to bude tak v říjnu. A což mě přivádí ke druhému bodu, a zde všichni určitě s ním souhlasí, a to je, že pane předsedo, teď nadešla chvíle, abychom s tím něco udělali, protože tady je pouze, já myslím, že existuje velice málo tematik, které byly tak obsáhle prostudovány, zanalizovány, a což je samozřejmě nutné, protože to je téma, která, které vzbuzuje obrovské obavy a vášně. A co teď z toho vzešlo je skutečně eh, zdravý, eh, přiměřený návrh, eh, který zajistí větší bezpečnost letů v Evropě a e, i mm, zavádí tedy striktnější podmínky než stávající pravidla, která máme a pravidla, která navrhuje komise, určitě zvýší míru bezpečnosti ve většině členských států a v některých dalších státech určitě i zajistí úroveň e, bezpečnosti, která je ekvivalentní jejich stávajícím režimům a která je i ekvivalentní tomu, co je v USA. Ne identické, protože my e, víme, že američané k tomu přistupují jinak, ale bude to ekvivalentní úroveň bezpečnosti, protože budeme ale řešit bezpečnostní rizika e, jinou kombinací opatření. Já zde vysílám tento apel, to znamená, neměli bychom to protahovat e, na, e, za nezbytně nutnou míru a myslíme si, že bychom to měli začít aplikovat, protože to je v zájmu našich občanů a posádek. Ještě, pane předsedo, důležitá věc je další závěrem. A zde my to, tuto technickou oblast jsme skutečně opřeli o fundované poznatky a e, stanoviska a my e, skutečně věříme v takové návrhy, které respektují vědecké principy. Ale takové slovo varování. Některé studie, které byly provedeny a které prosákly do médií, a, tak e, jsou velice cené samozřejmě pro pochopení určitých aspektů, ale nelze je výjímat z kontextu. To by vedlo ke špatné interpretaci. A tyto zprávy, tedy některé nelze brát za základ pro vyhodnocení efektivnosti nové kombinace bezpečnostních opatření, které navrhujeme proto alternativně komise je pro expertní vyhodnocení eh, revidovaného systému, omezení doby letu a to i navrhuje v původním stanovisku ESA. Pane předsedo, závěrem, já vidím, že jsem nepřekročil dobu, to mě těší a velice rád, velice stručně ještě zareaguji na konci. V zásadě komise ale jsem přišla, aby si vyslechla ostatní. Děkuji. Děkuji. Než předáme slovo zástupcům průmyslu, dovolte mi eh, přivítat eh, skupinu zelených, hosté pana Kramera z Berlína a Brandenburska. Jste tu vítáni. Jsme rádi, že se účastníte této debaty. Vítejte a doufejme, že se vám tady bude líbit. A nyní eh, dám slovo zástupcům průmyslu, tedy leteckých společností. První promluví pan Vincent de Froy který je zástupcem technic, asociace technických pracovníků evropských leteckých společností. Děkuji, pane předsedo. Nejprve vám děkuji za to, že jste nás sem pozval. Zajistit, aby eh, kabinový personál a piloti byli bez únavy, je zásadní pro bezpečnost letecké dopravy. Proto jsme vždycky eh, podporovali myšlenku omezení letové doby pro personál a to na míru nezbytnou pro zajištění bezpečnosti. V tomto kontextu je třeba také říci, že je tu sdílená zodpovědnost leteckých společností a posádek. Letecké společnosti musí dodržovat přísná pravidla a posádka musí dodržovat eh, tato pravidla, včetně tedy povinné doby odpočinku, tak aby na příští směnu nastupovala skutečně odpočinutá. To, co máme před sebou, je výsledkem velice dlouhého přípravného procesu, ve kterém se vyjadřovaly všechny zainteresované strany, včetně odborů, asociací zastupujících eh, posádky a, národních, eh, a národní experti. Zohledněny byly stanoviska národních expertů, rozsáhlá databáze statistických údajů a také více než 50 vědeckých studií. Musíme také říci, že na světě, nebo když naše asociace má dalek, prosazuje daleko striktnější pravidla, než navrhuje Evropská unie. A e, tato naše pravidla jsou dodržována v zemích, jako je Německo, Francie, Irsko a celá řada dalších a byly, byla uznávána za bezpečná. Také jsme zohlednili stávající eh, britská národní pravidla, to je také dobře, protože eh, zainteresované strany si vždycky brali za příklad Spojené království. Vítáme tedy tato navrhovaná opatření. Konečně tento návrh je také striktnější než pravidla, která platí ve Spojených státech, pokud je o bezpečnost civilní dopravy. Bohužel se tato debata přesunula na půdu emocí, zbytečně silných prohlášení a někteří tady si vybírají pouze určité aspekty některých parametrů a často ve své argumentaci používají i pseudovědecké argumenty. My, bohužel, my velice litujeme, že takovému přístupu došlo, protože celá ta záležitost je velice složitá a je třeba na ní nahlížet z pohledu celé řady různých parametrů a jako na celý balíček. Nelze zjednodušovat tuto složitou záležitost na základě zájmů jedné zájmové skupiny. Proto je také důležité zdůraznit, že EASA je velice bezpečným regulátorem a jejím úkolem je regulovat bezpečnost, nikoli však pracovní podmínky a jejich společenský dopad případ. To je také důvod, proč tuto legislativu řeší parlament pro do, parlamentní výbor pro dopravu a nikoli pro zaměstnanost. Navíc tedy záleží na tom, co si jednotlivé letecké společnosti dohodnou se svými domácími odbory. A na tom se nic nemění ani v novém návrhu. Ale letecké společnosti budou muset dodržet striktnější limity, eh, které se vlastně odráží i v té národní legislativě. My považujeme tento náklad za vyvážený eh, a i ta skutečnost, že se možná prodraží, a to i velkým leteckým společnostem, nestačí k tomu, abychom je odmítli. Například pokud jde o zkrácení doby nočních letů, je to z 11, 11 hodin 45 minut na 11 hodin. To znamená, že tedy u letů, které trvají déle než, 3, než 9 hodin, bude třeba, aby se posádka skládala ze tří pilotů a k tomu se rozputala mediální bouře, my však s touto argumentací nesouhlasíme. Další Další eh, mezinformace se týká toho, jak je nadefinována eh, doba, kdy je personál v pohotovosti, protože se objevují argumenty, že přeci klidně můžete spát, jste v pohotovostním režimu, ale to není pravda a možné to není, protože jestliže je eh, člen posádky doma na rezervě, neměl by spát, aby byl připraven jste placen za to, tedy je takový personál je placen za to, aby byl připraven, nikoli proto, aby se dobře pospal. Navíc tedy eh, není možné mít ve dne eh, rezervní režim a potom být nasazen na pozdně noční let. My jsme přesvědčeni, že tento návrh eh, je cený pro všechny evropské cest, pasažéry a že jim také prospěje celoevropská harmonizace těchto pravidel. Proto apeluji na parlament, aby tento návrh schválil co nejdříve. Děkuji. Next, Mr. Eric Moysen. Pan Moysen, což je ředitel provozu a, a Mezinárodní asociace leteckých přepravců. Pane předsedo, poslanci, Děkuji za to, že i Ajaka se může vyjádřit na tomto slyšení. Hovořím tu nejenom jménem IAKA jakožto ředitel provozu a bezpečnostních eh, otázek, ale jsem také členem poradního výboru EASA. I IAKA přepravci jsou tedy opravdu stranou, kterou by váš výbor měl vyslechnout. protože tento návrh bude mít zásadní dopad na přepravce združené v naší organizaci. Vzhledem k tomu, že většina evropských občanů cestuje na dovolené během letního období, tak je tedy eh, ta zátěž personálu v létě největší v porovnání s mírnějším provozem v zimě. A z tohoto pohledu bylo, bude mimořádně eh, náročné vyhovět novým požadavkům v tomto návrhu protože v letním období eh, tady bude třeba nasadit více personálu, bude nutné některé lety odbavit již brzy ráno a tak dále. Také to znamená, že přepravci Ajaka létají na celou řadu různých destinací, na většinu z nich se létá jednou nebo dvakrát týdně eh, letounem, který je čistě eh, ekonomické třídy. A pokud by v takovémhle eh, letounu eh, mělo tedy je to letoun s úzkým trupem a proto by na něj mělo eh, zásadní dopad, kdyby najednou do tohoto letounu jsme chtěli městnat více členů posádky, kabinové posádky. Většina přepravců se také účtuje ceny, které odpovídají jaksi lacinější formě dopravy a proto se také vyplatí pouze vysoká obsazenost letounů výměnou za nižší cenu letenek, proto také jaká používá spíše letouny s úzkým trupem, s takzvaně úzkým trupem. Ovšem nová pravidla eh, vlastně neumožní, aby posádka odpočívala během letu na sedadlech pro ně vyčleněných. Žádná jiná možnost v takovém typu letounu není a proto to přepravcům způsobí velké problémy, aniž by tento požadavek byl podepřen vědeckými poznatky. 60% letů jaká nočních letů je delších než 10 hodin a pokud tedy bude ta maximální lhůta 10 hodin nasazena podle nových pravidel, tak je v současném obsazení nebude možné provozovat. Opět opakuji, že jde o letadla s úzkým trupem a tady tedy není možné zajistit e, prostor pro více členů posádky a jejich odpočinek. To znamená, že to bude mít zásadní dopad na některé přepravce. U některých půjde až o 100% letů, které budou takto dotčeny. IAKA tedy nemůže souhlasit s jakými dalšími novými limity, a to z důvodu, které jsem vysvětlil. A navíc tady takové řešení je nevýhodné pro všechny, nejde však pouze o nás. My jsme požádali tento výbor pro dopravu a průmysl, aby zvážil dopad navrhovaných pravidel na eh, turistiku v některých oblastech, řecké ostrovy, Kypr, Kanárské ostrovy, v případě, že na tyto regiony se z těchto důvodů přestane létat. Proto navrhujeme držet se pravidel EASA, která jsou také výsledkem dlouhých debat, konzultací s veřejností, odborníky a zainteresovanými skupinami. A já mohu jenom potvrdit podpořit tedy volání po tom, abychom použili tyto principy. Proto plně podporujeme návrh EASA, tak jak jej EASA doručila Evropské komisi. A IAKA doufá, že ta konečná verze bezpečnostních pravidel Evropské unie se co nejvíce přiblíží pravidlům EASA. My věříme tomu že tento výbor, pane předsedo, ověří, zdali tyto požadavky op, se opravdu opírají o vědecké poznatky, zdali skutečně proběhlo vyhodnocení ekonomických dopadů v případě, že by byly zavedeny a že tento výběr, výbor dospěje k informovanému a skutečně kvalifikovanému rozhodnutí. Děkuji. Nyní za odbory ITF paní Alison Vaka. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci, členové výboru pro dopravu a cestovní ruch. Děkuji mnohokrát panu předsedovi za pozvání našeho svazu ETF k vystoupení eh, věnované problematice obezení do biletu. Já jsem Elizabeth eh, Kika, působila jsem v Alitalii 26 let a zastupuji také eh, odborový svaz ETF, který zastupuje 100 různých eh, odborových organizací v oblasti letectví. Důležité je, aby se ve výsledném nařízení zakomponovaly tyto prvky, která pove, které povedou ke zlepšení. Všechny tyto aspekty povedou k lepší bezpečnosti letu, tedy například rezerva, dále přímo rezervní síly na letišti, eh, les, eh, možnost odpočinku během letu, ehm, dále eh, povinnosti být v pohotovosti na letišti a další aspekty týkající se nočních letů a podobně, riziko únavy. Pokud se totiž nezlepší nařízení, půjde o ohrožení bezpečnosti. Především nám jde o takzvanou pohotovost hotovost eh, posádek. Právě s tímto navrhovaným nařízením budou eh, členové posádky 16 hodin na, eh, v té pohotovosti. To znamená, že budou třeba přistávat s letounem poté, co byly vzhůru 22 hodin a my bychom rádi dodržovali maximální povolenou dobu, eh, kde se započítá také doba pohotovosti, protože současná úprava nevychází z vědeckých poznatků, ale pouze se snahy o úspory. Není tady stanoven žádný limit. Eh, na základě vědeckých poznatků se má limitovat tato doba v dělosti na 16 hodin. A e, například e, od 23 hodin do 7 hodin ráno se nezapočítává e, doba pohotovosti do odpracované doby, což vše zvyšuje hladiny únavy. Samozřejmě setkáváme se se škrty úplně všude. Konkrétně se také dělají škrty v nejrůznějších programech pro zvládání uh, Eh, stresu, možnosti odpočinku. Bohužel dokonce některé společnosti ilegálně zajišťují rotaci pracovníků, kteří, eh, kterým se nedostává dostatečné doby odpočinku. Lidské tělo dokáže být 16 hodin eh, vzhůru a spát 8 hodin, ale po 18 hodinách bdělosti se lidské reakce výrazně snižují a pokud bylo zavedeno toto nové pravidlo, tak musí být také toto pravidlo uplatňováno jednotné. Bohužel návrh komise není založen na vědeckých poznatcích, není snadný a také eh, nepřispívá bezpečnosti, ba právě naopak bude to mít dopady také na stav posádky, eh, která bude pocitovat vyšší únavu a to se projeví na zhoršené bezpečnosti. Eh, musíme si také uvědomit, ne, také nemožnost naplánovat si dobu spánku, protože samozřejmě spánek během dohy pohotovosti je horší kvality a kratší než normální spánek. To vám potvrdí eh, všichni, eh, kteří takto pracovali. A také víme, že s nedostatkem spánku se rozhoduje, se zhoršuje rozhodovací schopnost a reakční schopnost. Eh, také se výrazněji výše zvyšují úzkosti a deprese. Naše profese je duševně i fyzicky náročná. Musíme být totiž vždycky bdělí a připraveni reagovat na jakýkoliv scénář, jakýkoliv vývoj situace. Vůbec si cestující často neuvědomují, že právě na posádkách záleží třeba zavolání eh, požárních služeb eh, rychlé lékařské pomoci a podobně. A právě navrhovaný na, eh, dokument komise eh, toto vůbec nebere v úvahu, protože 6 hodin volné eh, nárazníkové doby nabízí flexibilitu provozovatelům leteckých společností, ale kolik více flexibility si přejeme na úkor bezpečnosti. Musíme respektovat pravidelný noční spánek, pokud má skutečně posádka pracovat bezpečně komise musí splnit své sliby a také by měla zařadit nejlepší regulační praxe eh, na základě vědeckých poznatků, tak aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti Ehm, a členské státy dokonce by měly mít možnost si zavést i přísnější bezpečnostní standardy, protože navrhované nařízení bude mít mimo jiné i negativní sociální dopady. Máme mimořádnou příležitost založit novou právní úpravu na vědeckých poznacích. Bohužel návrh komise na vědeckých poznacích založený není. Next is... Děkuji. John Hall. Uh člen představenstva ECA, takže prosím, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo, eh, dámy a pánové, jmenuji se John Holm, jsem pilot eh, u eh, hlavních britských aerolinek a mám dlouhé zkušenosti s, s Airbusy a s Boeingem 747 na krátké dlouhé vzdálenosti. Hovořím tady za piloty, kteří létají v EU i mimo EU a chci vám poděkovat, eh, že nám eh, umožníte zde sdělit, jaké máme obavy z tohoto návrhu, pokud jde o bezpečnost. Eh, protože já hovořím z perspektivy zkušeného pilota a tak to vypadá. To je obrázek, na který nesmíme zapomínat, když hovoříme o číslech, různých konceptech, konceptech a technikálích ať ta pravidla jak, jakákoliv budou, tak eh, tady v podstatě tak toto je v reálném světě. Dva piloti, kteří přistávají s letounem eh, i za špatných podmínek v povětrnostních či s technickým defektem třeba. Proč jsme tady tedy? Jsme tady proto, poněvadž potřebujeme vaši pomoc, tedy pomoc demokraticky zvolených zástupců piloti vždycky se snaží o konstruktivní přístup a snaží se i o nejlepší standard, nejlepší praxe. Ale nicméně tento návrh nezajišťuje tento vysoký standard. Tento návrh ignoruje velkou část zavedených vědeckých poznatků a zásadně hlavně ignoruje i závazné instrukce, které dal tento parlament v tomto smyslu. Doufáme, že to pro vás není přijatelné. A pokud tato pravidla porušují eh, vědecké poznatky, tak jak toto lze považovat za bezpečné. Fakt je tento, pokud eh, do toho ne, nezakročí parlament teď, tak potom eh, v podstatě zde to bude znamenat, že budeme muset tedy mm, se tomu postavit. EASA ta odmítla eh, vědecké eh, zprávy, které byly zadány, eh, které nedaly tu očekávanou odpověď. A i velice obsáhlá zpráva byla také dána stranou, i další nezávislá stanoviska rovněž, i, či důležité jejich části byly ignorovány a nyní i Bezpečnostní rada to prošetřuje a i zde máme vědce, kteří zkoumali únavu, kteří říkají, že tento návrh je špatný. Eh, čas eh, eh, v čase podobou minulou věci říkají, je třeba tedy tyto mnohočetné úkoly jim brání pilotům, od, narušují spánek a mm, nebo několik letů při stejné době pohotovosti také toto narušuje. Zde máme jasné vědecké důkazy, které Eh, nevychází ze stejných čísel jako tento návrh. A potom noční lety by se měly omezit na 10 hodin, kdežto návrh hovoří o 12,5 hodinách v noci. To není abstraktní věc, jenom připomínám tady, co ta čísla skutečně znamenají pro piloty, kteří letají v reálném světě. A co nám říkají vědci o nočních letech zde cituji z zprávy ETS a od vědců, kteří se na to specializují. Několik vědeckých zpráv, které si zadala EASA v minulých letech, uzavřela, že eh, FDP pro minimální eh, posádku by neměla být delší než 10 hodin přes noc. 10 hodin přes noc to je absolutní limit pro bezpečnost. To bylo mm, prokázáno nejen v letectví, jinde. Tento limit, eh, mm, ale ale v podstatě e, to není nic abstraktního. A já e jsem byla informována o tomto limitu, to vyplývá z každé studie, ale pořád to ignoruje. Proč? Poněvadž asi se to nebude řešit do doby, než do toho e, vstoupí parlament. ETF již hovořilo o problémech pohotovosti v tomto návrhu, kdy tedy posádka to tráví v pohotovosti. Zde řeknu, že ten návrh je velice komplikovaný, těžko se to bude aplikovat, to znamená, že budou muset i přistávat a e, po e, vlastně době, kdy mm, byly tedy zhruba 22 hodin až, takže potřebujeme řešení, které bude flexibilní, kdy e, zastřešíme tu dobu, která je v pohotovost, plus tedy ta flight duty, letová pohotovost až 18 hodin. A nakonec tento návrh i e, v podstatě nedává tu možnost větší bezpečnosti a EASA se snaží o striktní harmonizaci pro všechny. To znamená, některé státy budou muset zavést menší úroveň bezpečnosti a dnes ty státy mohou a mají právo tedy zachovat si vyšší míru bezpečnosti, pokud si přejí. A zde parlament e, tedy by měl e, zde Eh, zakročit tomto závěrem. Eh, Parlament by měl apelovat na vědecké poznatky, kterým je třeba se řídit, eh, na, i dokonce na lékařské poznatky by se měly zde aplikovat a zde v rámci stejné tedy pohotovosti ta posádka musí tedy absolvovat několik letů a je třeba tedy zastřešit i ten limit doby pohotovosti plus tedy letovou pohotovost. Členské státy by měly mít možnost si zvolit větší míru bezpečnosti. Víme ale, že to asi nebude moci nastat, protože eh, ten příslušný článek by měl být v tomto jasný. Takže proto potřebujeme pomoc Evropského parlamentu v tomto. Děkuji. Next is the National Safety Authority. Eh, názor národního orgánu pro bezpečnost a zde ze Spojeného království eh, z Úřadu pro civilní letectví máme pana Johnsona, Prosím. Mhm. Thank you for inviting me here. Děkuji mnohokrát eh, eh, za pozvání a za to, že se můžeme vyjádřit k problematice opatření související s omezením doby letu. Vzhledem k tomu, že komise oficiální návrh nepředala, mohu se vyjádřit pouze eh, k připomínkám ke stanoviskou, tak jak vyšly loni v říjnu. Eh, právě pro naši agenturu je bezpečnost naprosto zásadním cílem a jakožto nezávislý regulační orgán tuto odpovědnost bereme skutečně vážně. Eh, jsme přesvědčeni, že navrhovaný balíček opatření celkově zajišťuje bezpečnostní standardy, které platí ve Spojeném království a zajistí jejich dodržování po celé Evropě. Eh, zároveň jsme se mohli seznámit s návrhy v různých fázích jejich vytváření jakožto nezávislá organizace a připomínkovat je. Přístup založený na riziku, který přijala e EASA při přípravě návrhu, eh, také naše agentura eh, podpořila. Zúčastnili se to zástupci všech zainteresovaných subjektů a brali v úvahu také eh, vědecké poznatky. Eh, naše agentura CA se také vyjadřovala a připravovala materiály pro rozhodování a díky tomu se do návrhů dostala i řada změn a to v souladu s našimi připomínkami. Musíme si uvědomit, že na k únavě přispívá řada faktorů faktorů. Preskriptivní nařízení sama o sobě nemohou vyřešit všechny problémy související s únavou. Důležité jsou denní limity, ale v kontextu provozu z hlediska typu zatížení a jejich kombinace eh, mají ještě výraznější vliv na to, jak se kumuluje únava. Jakékoliv stanovení v oblasti FTL, čili omezení doby letu, eh, se vždycky objevuje také další faktor pro únavu. Současný systém nezajišťuje eh, žádný závazek pro eh, provozovatele leteckých společností, aby zvládali problematiku únavy posádky. Oni vytvoří nyní jsou přebor opatření a také regulačních nástrojů pro dohled nad touto problematikou. Ehm, každá taková společnost bude muset prokázat, že rozumí rizikům souvisejícím s únavou posádky. Musí dokázat a prokázat, jakým způsobem tato rizika zvládá jednotlivými cestami odpovědnosti a nebo systémem zvládání únavy a řízení rizik. Díky tomu bude moci naše agentura jednat na základě dohledu přímo v provozu v provozním kontextu, protože právě tam eh, vnímáme největší prostor pro zlepšení. CAA je odhodlána spolupracovat s řadou subjektů v Evropě, s EASem a s dalšími. A velmi pozitivně navrhované nařízení Eh, vnímáme tak, jak je předkládáno a domníváme se, že by se měla zrevidovat účinnost návrhů založených na sběru dat a my také doufáme, že budeme moci dostat svému závazku v tom, že uplatňování tohoto nařízení v praxi bude důležitým krokem, který je nezbytný na základě uh, Evropského plánu pro bezpečnost letového provozu. CAA jakožto nezávislý regulační orgán pro bezpečnost prostudovala veškerá opatření jakožto balíček a je zavázána uplatňovat nařízení a klade významný důraz na to, aby provozovatele prokázali, jak plní svou odpovědnost. Myslíme si, že toto je součástí procesu zdokonalování a doufáme, že budeme moci do budoucna v partnerství s EASA zlepšovat bezpečnostní výsledky leteckého provozu. a nyní pan doktor Aleksandr Kundolf, odborník z Institutu pro lékařské aspekty letového provozu z Institutu v Kolíně, Německo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se budu zabývat čtyřmi záležitostmi. Za prvé, názor expertů, vědecké poznatky, o které se opíráme. Za druhé, pohovořím o bezpečnostních aspektech eh, na základě vědeckých poznatků a konečně také pohovořím o důležitosti takzvaného fatigue risk management, čili řízení nebezpečí vyplývajícího z únavy. Pokud je o zapojení vědců, odborníků na únavu, na biologické procesy v těle a tak dále, proběhlo ve dvou stádiích. Ta, to první začalo v roce 2008, kdy byla zveřejněna tzv. zpráva MEBUS, vypracovaná deseti významnými evropskými vědci. Byla to zpráva, která nabízela otázky na, odpovědi na konkrétní otázky, ale tehdy tedy EASA neměla zájem eh, na tom, aby vědcům dále kladla otázky a rozběhla se debata. Z, druhá, z druhé stádium potom začalo v roce 2000 11 byli osloveni konkrétní experti na konkrétní záležitosti, kteří vypracovali zprávy a tyto zprávy byly předmětem dvoudenního jednání za účasti tzv. poradenské skupiny EASA. A e, konečně tedy EASA vypracovala finální dokument a to za podpory a schválení těchto vědců. Nicméně k dalším kontaktům e, nedošlo a e, vlastně to konečné vyhodnocení se EASA provedla sama pouze na základě zdrojů. A nyní tedy upozorním na dvě bezpečnostní rizika noční lety vedou k vysokému stupni únavy. Proto se všichni věci shodují na tom, eh, že především tady je to období od půlnoci do pěti ráno je zvláště rizikové, čili eh, ačkoliv jde o méně hodin, je to třeba počítat jako desetihodinovou směnu. A tak ostatně toto stanovisko platuje už od roku 1995 a e, tyto vědecké poznatky jsou velmi jednoduše dohledatelné. Pak je tu další úvaha, o které chci mluvit, ta je trošku složitější, trošku expertnější. Jde o prodloužení letové e, doby, kterou by teoreticky mělo umožnit posílení posádky o jednoho nebo dva členy. Je tedy Předpokládá se, že piloti budou mít možnost si díky tomu odpočinout během letu, pokud jich bude víc. Studie ukázaly, že piloti, kteří by si měli odpočinout tedy přímo na palubě pouze v 25% opravdu dokáží usnout na tři hodiny. To znamená, že tedy je to potřeba počítat jako 3 hodiny odpočinku v noci a 13 plus 3 v jinou denní dobu. Eh, k navrhované lhůtě, tak jak je nyní v návrhu, eh, nemáme žádné vědecké eh, podklady a pokud tedy by neexistovaly ty eh, jaksi palandy, na kterých si pilot může odpočinout přímo na palubě a odpočíval pouze v sedě, eh, v běžném eh, sedadle, tak tam vlastně vědecké poznatky o tom zdali takový odpočinek kvalitní jako úplně chybí. A konečně pokud jde tedy o ty systémy řízení rizika, systémy řízení únavy, Předpokládáme, že pokud eh, existuje takovýhle systém, tak skutečně vede k snížení únavy, ale otázka je, je zdali je personál opravdu eh, dobře proškolen a dodržuje pravidla. Na druhé straně většina leteckých eh, společností eh, tvrdí, že tedy eh, ten systém řízení únavy je třeba použít pouze v extrémních podmínkách a to jde vlastně proti duchu tohoto návrhu, tedy proti snaze zvýšit obecně bezpečnost. Já vám děkuji za pozornost. Děkujeme. A nyní zástupce EASA. 10 minut. Děkuji. Dovolte mi takové obecné úvahy o navýšení bezpečnosti a o nejnovějších trendech, pokud jde o bezpečnost letového provozu. Pokud jde o počet závažných nehod u Eh, letového provozu, ať už jde o dopravu lidí nebo nákladů. V posledních letech tedy došlo o pokles výskytu o jednu třetinu. To znamená, že ta regulace, kterou máme teď, je bezpečná a samozřejmě úlohou EASA je ještě tuto bezpečnost zvýšit a to na trvale udržitelném základě. Jaký dopad má v tomto ohledu únava posádky na bezpečnost provozu? Poté, co jsme prostudovali zprávy o nehodách v minulosti, zjistili jsme, že pouze dvě nehody s třemi, které vyústily ve, smrt, ve smrti tří lidí, byly důsled, přímo důsledkem únavy. V jednom případě byl eh, ta povolená doba letu překročena o tři hodiny a v druhém případě posádka nerespektovala pravidla minimálního oddechu. To znamená, že dodržování pravidel je také vlastně klíčový problém ve chvíli, kdy posuzujeme účinnost řízení únavy posádky eh, poučení ze světa, například ze Spojených států eh, únor 2009, letecké neštěstí ukázalo, že dodržování základních pravidel eh, je naprosto zásadní. FTA nařízení je nyní částečně regulováno v souladu s evropskou regulací a to od roku 2008. Nicméně ani Evropská komise, ani tato naše agentura eh, neobdržela žádný, žádnou negativní eh, zpětnou vazbu z implementace těchto pravidel, to znamená, že to považujeme za bezpečnou regulaci, ale eh, Zároveň je třeba neustále zlepšovat bezpečnost a proto naše agentura přehodnotila část těchto pravidel, okomentovala je a předložila příslušný návrh komise, ve které jsme navrhli více než 30 zlepšení. Vědecké poznatky byly naprosto zásadní pro práci naší agentury. Agentura přeskoumala více než 50 vědeckých studií a konzultovala tři nezávislé eh, experty při přípravě našeho návrhu na řízení. Opírali jsme se přitom o stanoviska našich třech expertů, spolupráce s nimi byla velice užitečná, produktivní a eh, vedla k tomu, že jsme snížili navrhovanou délku nočního letu o 45 hodin, prodloužili dobu letu, který začíná brzy ráno o jednu hodinu a e, také jsme navrhli pět dní odpočinku v případě, že jde o skutečně závažný případ pásmové choroby což tedy se může prodloužit až na 12 dní v měsíci. Nicméně eh, v některých ohledech jsme se odchýlili od doporučení expertů. Například eh, vědci doporučili zkrátit tu dobu nočního letu na 10 hodin, ale tohle doporučení se opíralo především o vědeckou studii, která byla provedena v 90. letech a týkalo se o tzv. trojuhelníkové čartrové lety mezi Indonésií a Saudskou Arábií během poutě do Meky. Rozsah e, takovéhle studie jsme považovali za příliš úzce omezený a řekli jsme si, že není možné z něj odvozovat obecné závěry. Za druhé, a to je asi nejdůležitější, vědecká studie je obecně vždy reakcí na nějakou konkrétní otázku a ty otázky se mohou lišit, protože záleží na tom, jak je ta otázka kladena. Jestliže položíte otázku, jaká je eh, nejlepší maximální délka nočního letu, tak odpověď bude znít 10 hodin. Ale tahle otázka je vlastně navádějící, protože s ní jakoby z ní vyplývalo, že únava eh, přímo odpovídá délce letu. Vědecké poznatky však říkají, že tomu tak nemusí být, že to záleží také na tom, kolik příslušná osoba odpočívala den předtím, během týdne, eh, jak je, oni, jak je o posudka, posádku postaráno po příletu, před odletem a tak dále. To znamená, že my jsme našim expertům položili otázku, která by zněla ne, jak zní, jaká je nejlepší délka nočního letu, ale spíše jak lep, nejlépe zmírnit únavu během letu. A poté, co jsme přeskoumali ne pouze jeden, ale celou řadu vědeckých studií, čili poté, co jsme se na to podívali holisticky, dospěli jsme k závěru, že 11 hodin plus zalet v noci, plus eh, další odpočinek nad rámec, pokud jde o pásmovou chorobu, plus další odpočinek, pokud jde o odlet brzy ráno a přílet pozdě večer, plus aplikace základních principů řízení únavy zajišťují stejnou míru bezpečnosti, jako kdyby ten noční let trval 10 hodin. Pokud jde o ten režim pohotovosti v místě bydliště, to zatím řeší národní legislativa. A platí tedy celá řada různých pravidel a ustanovení. Obecně se dá říct, že ten limit může být 6, 6 hodin až 24 hodin. Čili liší se to tedy v jednotlivých zemích. Ten původní návrh naší agentury zněl 8 hodin, čili hodně se to blíží tomu dolnímu limitu. Ale bylo řečeno, že 8 hodin na pohotovosti v kombinaci se 14 hodinovým letem vede vlastně k 22-hodinové pracovní době. Nicméně, pokud počítáte myslím si, že tedy v praxi to není tak, že, těch, že by to bylo 22 hodin, kdy jste vzhůru. Doma máte-li 6-hodinovou pohotovost, nemusíte být vždycky vzhůru nebo během 8-hodinové pohotovosti a máte-li 24-hodinovou pohotovost, tak zcela jistě nejste celou dobu vzhůru. Takže pokud jde o čas strávený v pohotovostním režimu, tady spolupracujeme s kolegy z komise, hledáme eh, lepší formulaci, která potom bude prodiskutována s členskými státy eh, v procesu komitologie 11. Eh, července. Budeme se opírat o dva zásadní principy řízení únavy. Za prvé, tak, aby posádka měla příležitost 8 hodin se vyspat a nebylo po ní požadováno být hůru déle než 18 hodin. A my jsme přesvědčeni, že dospějeme ke koncenzu se členskými státy. Jak potom bude vypadat další krok pro naši agenturu po té, co to bude, toto bude přijato? Jak už bylo řečeno, agentura začne se sběrem dat o implementaci tohoto nového nařízení Tento sběr dat je naprosto zásadní Eh, data bude tedy hromadit agentura, odbory, letecké společnosti, členské státy po dobu tří let po zavedení těchto pravidel. A to především proto, že tedy skutečná bezpečnost letového provozu může vzniknout pouze za spoluúčasti všech zainteresovaných stran. Děkuji. Děkuji, pane Kluzo. A nyní eh, poslanci, zatím tam mám. Kadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Kramer, Mr. Grosh. Anybody else? Ještě někdo chce být doplněn na seznam? Mr. Savama a my... Pan Savama a pan Odjas. Ještě někdo? Ne? Dobře. Takže uzavřeme. Takže já nikdy na vás nebudu naléhat, abyste chtěli být na seznamu, protože mi jde o čas. Dobře, tak to máme celkem. 11. Dvě minuty každý poslanec či poslankyně. Zdůrazňuji, že na mém programu se píše otázky a odpovědi, tedy e, otázky. To mají být tak pan Pirker dvě minuty a Dvě minuty na otázky máte. Děkuji. Nejprve tedy taková poznámka na úvod. Ta debata o délce letu je tak zajímavá, že mi brání se pohodlně usadit a usnout během této debaty. A e, to i přesto, že tedy ta sedadla jsou tak pohodlná jako v letadle. Ale teď zpátky k té eh, vážně míněné debatě. Eh, právě proto, abychom dospěli ke kvalifikovanému rozhodnutí, dnes pořádáme slyšení se všemi zainteresovanými skupinami. Já tady jsem se poznamenala především tři aspekty té povolené délky nočního letu, eh, zdali 10 hodin, jak požadují vědci, nebo 11 hodin, což je užitečné v praxi. Eh, pak je tu ta problematická kombinace tedy té práce přímo na palubě letadla a případně pohotovostního režimu. Je otázka, jak to ošetřit. Dejme tomu, že mi dopoledne začíná pohotovost, tak se nedá říct, že si během té šestihodinové hodinové pohotovosti schrupnu. A, a e, také tady se nedá čekat, že pilot bude mít od rána 8-hodinovou e, pohotovost a pak tedy a, e, zahájí let. A, pak se tedy dá čekat, že může docházet i k situacím, kdy vlastně ta celková doba v pohotovosti a vzůru bude až 22 hodin. A my tedy tento problém musíme řešit v těchto pravidlech. Já se ptám komise, jak komise může navrhnout něco, co odpovídá výsledku všech vědeckých studií, které máme k dispozici, kde se hovoří o těch deseti hodinách nočního letu a maximální eh, délce pohotovosti 16, tedy maximální délce toho, kdy člen posádky má být zůru 16 až 18 hodin. Jak to tedy vlastně sladit s tím, co navrhujete? Děkuji. A teď tedy otázky. Říkal jsem otázky, otázky, otázky. Pan Alkadravi. Inderdaad niet de bedoeling dat we vandaag een standpunt innemen. No. Takže samozřejmě dnešním záměrem není zaujmout stanovisko, protože ještě nemáme návrh na stole. Dobře. Ehm, a paní Čika zmínila určitý seznam různých doplnění a mm, zdá se, že teď je otázka, zda to bude akceptovatelné. První otázka na pana Boldvina. Ta je taková konkrétní velice. Zde panuje takové zmatení pojmů v diskuzi tedy rozdíl mezi bezpečností a sociálními právy. Můžete to potvrdit, že eh, kolektivní smlouvy, že budou mimo tato pravidla, jsou jaksi navíc, protože jinak by to byly šar, byla by to velice eh, eh, rozsáhlá ustanovení. Na pana Kluzo z EASA teď. Vy jste řekl, že i když bychom se měli dohodnout na novém souboru pravidel, tak zde v podstatě eh, by mm, i eh, mm, probíhala neustála analýza těchto nových pravidel a za tři roky by se vyhodnotila. Já se ptám, mm, v rámci jakého fóra by to proběhlo a v jaké formě? Ve formě zprávy, o které by mohl jednat i Evropský parlament, nebo co hodláte přijmout? Protože my samozřejmě dlouhodobě již eh, si vyměňujeme názory a paní Jones hovořila o vědecké povaze studií a návrhů, ale já eh, bych chtěl slyšet váš názor o maximálním počtu eh, hodin letových v noci. 10 hodin nebo kolik, co navrhujete? Děkuji. Děkuji, paní Meissner, dvě minuty. Já jsem se do debaty zapojila pozdě a mám také tři otázky na tři různé osoby. Eh, nejprve paní Jones, jestli jsem to pochopila správně, vy v tuhle chvíli nemáte žádný požadavek na to, jak omezit eh, délku letu v letovém programu. Já se ptám, jestli to lze eh, nějak zlepšit. jak tedy eh, omezit tu denní pohotovost v případě, že pak ještě během stejného dne dochází k letové pohotovosti. Potom otázka na pana Grundela. Tam se, jestli jsem to správně pochopila tak, že řízení únavy bude povinně zavedeno do všech letových plánů jako bezpečnostní klauzule. A třetí otázka, ta souvisí s tou druhou, je to na zástupce a pana Kristofa. Myslíte si opravdu, že Eh, když eh, eh, tedy jste přehodnotil všechny ty nehody, ke kterým došlo, tak jenom v případě dvou byla skutečně důvodem únava. Tomu se mi těžko chce věřit. A za druhé, proč ta studie, která se tedy týkala velice specializovanému typu letu, to jste právě, to jste sice vysvětlil, přesto nebyla uh, vzata v úvahu. Já si myslím, že je úplně jedno, v které oblasti světa k té studii došlo. Já si myslím, že vlastně ten výsledek je úplně stejný, protože jde o letový provoz. Děkuji. Pani Lichtenberger, dvě minuty, prosím. Já danke. Děkuji. Já jsem měla otázky především na pana Kluzo a na pana Kundla. Eh, Ota, vy jste řekl, že záleží na tom, jak kladete otázky vědcům. A já se ptám, jestli jste kladli dostatečně hloubkové otázky. A možná ne, protože pak tady nemáme přesný obrázek o realitě. Já s vámi souhlasím, že eh, tady je velice důležité, relevantní, jak klademe otázky. A druhá otázka se týká toho klíčového problému délky letu. V případě nočních letů mi tedy to, jak to počítáte, není úplně jasné. Čili jak to budete řešit ve chvíli, kdy tedy ty vědecké poznatky hovoří o tom, že bezpečná délka je 10 hodin, a pak tady máme jednu studii, která uznává 11 hodin, na toho se držíte. Můžete mi to vysvětlit, e, tento rozpor? Tady bych tedy ráda slyšela vysvětlení od komise. Uh, jak to, že toto ustanovení o tom, že členský stát eh, si to rozhodne, nebo letecká společnost, jste jaksi uklidili mezi úvodní ustanovení a ne do hlavního textu, kde jsou tedy ty povinné eh, limity. To znamená, že to vlastně z legislativního hlediska není definováno a já bych ráda slyšela vysvětlení. A konečně Eh, to je pro mě velmi důležitý bod. Eh, ve chvíli, kdy máme k dispozici vědecké poznatky z různých oblastí, také o dopadu na lidské zdraví, Představte si tedy kombinaci toho, že máte denní pohotovost a potom nastoupíte na noční let, taková únava pak má úplně jinou dynamiku než únava, která vyplývá z rytmického opakování určitého úkonu. Proč tedy nejsou tato specifika zohledněna? To také nechápu. To je tedy jistě něco, co lze také vědecky ověřit a možná už ověřeno bylo. Paní Foster, dvě minuty. Děkuji, já chci poděkovat kolegům, který dnes za námi přišli, tedy zástupce odvětví. Obávám se, že někdy, pane předsedo, ty eh, jde spíš o připomínky a ne otázky. Některé ty poznámky jsou pro mě zklamáním. Eh, tři roky uplynuly a zástupci průmyslu eh, zde seděli a teď jsou tady tři roky na to, jako kdyby se nic nedělo. A já se ptám, co se skutečně děje, jak probíhá to vyjednávání a e, jak je to s tím obrovským seznamem přání. Je zde celá řada problémů, které zatím jsou sporné. Můj názor je takový, protože často o čem se mluví je e, KAP 371. Já jsem pracovala e, na, to, na tomto tématu 25 let ve Velké Británii, takže já skutečně vím, jak to vypadá. Já jsem bývalá členka posádky a i určitě Eh, mm, eh, takže eh, můžete tedy s, velkým, s velkou úctou tedy, pokud jde o ten desetihodinový plán nočních letů, tak já si nedovedu představit teď, když třeba letíte nonstop do Austrálie, hm, jak to potom bude. A pokud jde o vědecké poznatky, pane předsedo, takže Grandfield University ze Spojeného království a další univerzity a i asociace Air Force, tak mají hodně již poznatků za posledních 40 let. Tady není nic nového na tom a my pořád hledáme eh, nové poznatky. Ano, to je důležité, já si myslím. Ano, mně se líbí ty informace, informace, které jsme slyšeli od, eh, od Catherine z civilního letectví. Ano, pokud jde o eh, odbory mm, posádek, eh, zde s tím mm, britské odbory, ty jsou docela spokojeny s tím, kam jsme se dostali, protože já jsem s nimi mluvila o tom. A zde máme dvě oblasti. Standby, tedy pohotovost, a potom ještě další mm, na kterých je třeba se dohodnout. Ale přece tady nejde o vyjednávání s odbory, to je otázka provozu otázka operativní a mm, takže, mm, takže, mm, takže prostě někdo přece, když má pohotovost, no tak musí být tedy vzhůru v noci a mohou být vzhůru třeba samozřejmě přes půlnoc a tady se to směšuje tedy se tím kolektivním vyjednáváním, takže to bychom si měli někdy vyjasnit, především členové zde našeho výboru, přece nám jde o konstruktivní rozhodnutí. Děkuji. George, dvě minuty. Děkuji. Také mě některé ta, některá ta prohlášení, která tady zazněla, zněla poněkud divně. A oh, mohu se připojit ke kolegu Fostrovi. Mám otázku na komisi, pokud jde o tu takzvanou pohotovost. Můžete mi vysvětlit, jak si člověk schrupne ve chvíli, kdy je v pohotovosti, kdy je připraven vyskočit eh, já eh, jsem tedy ani nepochopil to, jak se to bude započítávat, ta různá eh, délka pohotovosti a eh, pokud jde o to, jak jste provedli analýzu těch jednotlivých nohod, předpokládám, že jste se opírali o oficiální závěry šetření těchto nehodů, nehod, které však často jdou proti duchu vědeckých poznatků. Možná jste totiž ty otázky neformulovali správně, jak jste ostatně sám přiznal, protože eh, někteří a v některých případech naopak tady existovaly vědecké poznatky a vy jste se o ně neopřeli. A na druhé straně tedy komise, jak si chválila ten sociální dialog eh, zainteresovaných stran eh, v minulosti, ale zase, vy si z toho vybíráte jenom to, co se vám hodilo. Děkuji. Děkuji, paní Vaňu. Děkuji vám, pane předsedo. Na 1008 Eh, se 19 eh, se předpokládá vědecké a lékařské hodnocení týkající se schopností posádky z letu. A samozřejmě diskutovali jsme o zpráva, které obsahovaly také vědecké poznatky a odkazovali se na ně, ale zároveň eh, můžeme se nakonec my poslanci seznámit s celým objemem těchto vědeckých vědeckých studií, tak abychom skutečně mohli s plným vědomím celé problematiky uvážit o těchto eh, pravi, tato pravidla a zároveň jednat eh, na základě imperativu bezpečnosti, imperativu zdraví, ale také sociálních aspektů, protože to jsou všechno zásadní aspekty pro naše eh, občany, ať už jako cestující nebo fungující v daném sektoru. Děkuji. Já si myslím, že já ta opět dnes zopakovala to, co už jsme věděli, totiž, že tato organizace není vybavená na to, aby odolávala lobistickým tlakům. Každý druhý pilot vám přizná, že si občas schrupne během letu ale my to tady oficiálně nepřiznáváme. Pokud jde o tu dobu pohotovosti, ve svém prvním judikátu Evropský soudní dvůr jasně řekl, že ta doba v pohotovosti je regulární pracovní dobou. A já tedy nevěřím, že by někdo chtěl eh, létat s pilotem, který vlastně už je takhle nucený až k 630 hodinové době, kdyby měl fungovat. A to bychom tedy v té diskuzi, kterou tu vedeme, neměli zakrývat. Konec konců jde hlavně o peníze. Proč? Protože samozřejmě letecké společnosti chtějí um, jaksi mít dobré zisky, ale eh, teď je přes, otázka, kolik, představte si, kolik stojí letenka oproti například lístku na vlak. A právě za eh, ty vyšší náklady, které představuje letenka, by nám měly letecké společnosti takovou bezpečnost zaručit. A pak je tu další problém, ten téměř jedovatý vzduch, který je na palubách letadel. O tom nikdo nehovoří. A e, víme, že například e, ministr pro dopravu, ministr pro životní prostředí, spolkoví ministři v Německu na e, tento problém upozorňovali, ale dnes se tady o tom vůbec nemluví na tomto fóru. A proto si myslím, že takhle nemůžeme dál eh, pokračovat a my jako parlament bychom se měli jasně postavit proti, jasně formulovat v našem stanovisku, co jsou hlavní priority bezpečnosti letového provozu a od tohoto stanoviska neustoupit. Ne, já jsem nechtěl přerušovat vaše vystoupení, ale důležité je, že se musíte obracet k předsedovi, nikoli zbytku posluchačů. A při této příležitosti chci přivítat delegaci manažerů, kteří působí ve francouzském orgánu pro silniční dopravu na pozvání místo předsedy Keho. E, vítáme vás velmi srdečně, doufám, že se vám tady u nás bude líbit. Další, pan Broš, e, dvě minuty. Děkuji. Já se budu držet toho co jste tady řekl, tady položím otázky, nebude to prohlášení. A jenom jedna poznámka k těm expertům, které jste tu použili. Já bych byl rád, kdyby se nám ti experti ukázali a řekli jasně, jaké mají stanovisko, protože ta situace v realitě, v praxi vypadá jinak a tedy eh, vědecké studie jsou příliš eh, ohraničené a to podle mě není objektivní. To znamená, že podle mého názoru by se ty vědecké studie měly opírat o základní kvantitativní a časové parametry, odvozené z praxi. A pak teprve se z takové studie stane, stane odborný posudek, který můžeme vzít v úvahu. A já bych tedy rád slyšel, o jaké parametry se konečně se vlastně opíraly tyto vědecké studie. Byly to parametry srovnatelné? Eh, a to třeba například pokud jde o definici délky letu, únavy a tak dále. Druhá otázka. Při analýze problémů eh, bych rád, se zohlednili různé drobné aspekty a mě by teď zajímalo, jak jste analýzovali problémy eh, které souvisí s tím, zdali dobu v pohotovosti eh, kvalifikovat jako dobu pracovní, jaký problém to potom přinese v praxi, pokud jde například o kontrolu dodržování takové formy pracovní doby. A konečně mám jednoduchou otázku, co se stane, jestliže zítra eh, tady někdo půjde eh, do práce, kde únava hraje důležitou roli. Jak zkontrolujete jeho míru únavy? nebo případně jak se může zachovat ta osoba samotná, jestliže ví, že ji čeká, dejme tomu 12-hodinová směna, ale přitom eh, jak si není dobře odpočinutá. A konec konců také víte, že vzhledem k externím podmínkám se taková pracovní doba může protáhnout i na déle než 14 hodin. <clears throat> Thank you, Děkuji, pan Savano, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem expertům, kteří sem k nám vyrazili dnes. Nejprve malé prohlášení a pak otázka, formulovaná otázka. Spíše to e, je můj názor, ale přesto to formuluji jako otázku. Svět leteckých společností se za posledních pár let výrazně změnil, stejně jako všechna další odvětví. Faktem je, že žijeme v krutém světě. V krutém světě, který řídí ekonomika, nákladová úspornost. A i když chci hovořit za eh, dané odvětví, chci svoji otázku formulovat takto. Pokud je o EASO a pana Kluzova, zajímalo by mě, proč se nesnažíte sdělit a vyargument investovat více do hloubky. Expertní studie a stanoviska, která se vztahují k jednotuchému faktu, tedy k tomu, že ehm, lidé mají své limity v tom, jak fungují. A to především při tak náročné práci, jako je právě tato práce letecké eh, posádky. A myslím si, že je velká škoda, pokud jste odborovou organizací a Eh, eh, dělá se tady takové velké drama z toho všeho. Ono je přece jenom zásadní otázka bezpečnosti. Proč nám tedy nezdělíte jasněji ty bezpečnostní aspekty? Protože to nám říkají experti. Experti říkají, že má existovat limit pro situaci, kdy je někdo v pohotovosti a pak léta. Eh, pan Účas, prosím, dvě minuty. Děkuji pane, děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s kolegou Pirkerem. Když já cestuji, hm, tak eh, buď pracuji, nebo odpočívám tedy jako hm, posádka. Ale také zde i Eh, pilot někdy si musí odpočinout během letu, to znamená, on se vra- eh, letí tam jako pilot a vlastně se vrací jako pasažér a to období té části toho letu se považuje za odpočinek, je to správná praxe toto, a nebo e, se to považuje za práci. Já si myslím, že to nelze považovat za období odpočinku, jako když je někdo doma, to je přece něco jiného. Já bych rád, aby mi na to odpověděla paní Jones, anebo někdo jiný z našich expertů, za což jim předem děkuji. Okay, thank you. Finally from... Děkuji. A nakonec já sama mám tři otázky. Dvě otázky pro všechny. Jednoduchá otázka. Odpovědí ano, ne. Zajímalo by mě, zda podle vašeho názoru návrhy EASA jsou eh, málo bezpečné až nebezpečné. Stačí mi odpověď ano nebo ne. A druhá otázka zní, jakou možnost byste chtěli mít, pokud byste mohli rozhodovat tedy eh, starý systém EU nebo nový návrh EASA, eh, s tím, že, mějte na paměti, co jsem řekl na počátku, s tím, že podle postupu toto můžeme buď přijmout nebo zamítnout. Když zamítneme, zachová se tím eh, status quo v EU. A třetí dotaz k paní Jones ten názor, který jste nám za um, Úřad pro civilní letectví Velké Británii tak krásně vysvětlila, je sdílen napříč dalšími regulačními orgány. Děkuji a nejprve dám slovo aeroliním, pak odborům a paní Jones a pak doktor Grunlovi a pak opět EASE a na závěr bude mít slovo komise. Dám tři minuty každému vystupujícímu. Já vím, že to není moc, ale snažte se mluvit stručně. Nejprve pan Devroj, tři minuty. Pan Kohlíček, přejete si hovořit? Ano, chtěl jsem hovořit ale tato příležitost mi byla upřena. Ano, můžete hovořit, ale pomůže nám, pokud nám dáte vědět, že chcete vystoupit. Mám jako předseda řadu schopností, nedokážu bohužel číst myšlenky. Prosím, máte dvě minuty. Já mám ale jenom dvě ruce, abych na vás mával. Pokud si přejete raději, tedy uh, Eh, budu mávat výrazněji eh, černým praporem. Ono to důležité je, abyste přitáhl pozornost předsedy. Ale je potřeba mi to dát najevo dvě minuty. 1.44, ale budu velkorysý, dvě minuty. Ehm, využiji možnosti mluvit česky. Nejsem pilot, ale ten problém, že doba pracovní pohotovosti se počítá do pracovní doby, ten je společný mnoha odvětvím, mnoha povoláním. Chtěl bych dvě otázky. Jak jste vyhodnotili, co je noc? Protože já už jsem párkrát letěl letadlem a lítáte napříč pásmy. To znamená, že můžete klidně za 24 hodin několikrát být ve tmě a ve dne. A za druhé, jestli máte tabulku, kde jsou srovnané požadavky jednotlivých národních federací. Čas za jeden den, čas, čas odpracovaný za týden, za deset dní, za třicet dní, za kvartál. Já totiž vím, že se výrazně liší země od země. A protože jsem konzultoval tyto otázky již dříve v psychologii, nikdo si netroufl říct, co je ten bezpečný čas, protože to je velmi individuální. V automobilové dopravě je snaha zavést kamery, které by sledovaly pohyb očí, aby podle pohybu očí a reakce těch očí mohli stanovit moment, kdy je ten člověk, ten řidič, nebo v kokpitu pilot, unaven. Zkusili jste něco podobného? Děkuji. Thank you. Okay, miss. Děkuji, pan Deroj, tři minuty. Děkuji vám. První otázka eh, návrh EASA. Považujete jej za bezpečný nebo nikoliv. Je velmi bezpečný, je přísnější než současná pravidla, je stejně bezpečný jako současný stav a důležité je, že letecký průmysl v Evropě je eh, bezpečný a myslím si, že toto nesníží bezpečnost. Navrh e asi je bezpečný. Druhá otázka, zda bychom dali přednost starým pravidlům nebo EASA pravidlům. Uh, v duchu evropské harmonizace bychom samozřejmě ve snaze vytvořit jednotná pravidla pro společný letecký trh pro všechny občany, všechny cestující dáváme přednost pravidlům EASA. Ale pokud e, čistě z finančních důvodů nebo bezpečnostních důvodů také e, přežijeme současná pravidla, ale myslím si, že pro harmonizaci to dobré není zachovat status quo. E, cestující v Evropě potřebují jeden soubor pravidel protože si musíme uvědomit, že aerolinie už nejsou národními aeroliniemi, stávají se evropskými subjekty, mezinárodními subjekty a musíme tedy mít jednotná pravidla. Děkuji, pan Mojsen. Děkuji vám, pane předsedo. K první otázce Znamená to, že návrh EASA není dost bezpečný? Já jsem se k tomu nevyjadřoval ve své prezentaci, protože jsem považoval za hotovou věc, že pravidla EASA budou představovat takzvaný, takzvanou bezpečnou variantu, takže se omlouvám, že jsem to neřekl jasně. Z mého pohledu je návrh EASA bezpečný, bezpečnější než kdykoliv dřív. Pokud bychom měli možnost eh, vybrat si mezi původními pravidly a novými pravidly EASA, tak bychom se rozhodovali podle vědeckých poznatků. Pokud chci něco odprezentovat, tak tedy chci udělat určitou analýzu, získat informace a na základě toho si udělat svůj eh, závěr. Na první pohled mám pocit, že to je špatný návrh, eh, povede k úmrtím poškodí nás, ale protože návrh EASA je výsledkem tříleté práce, do které byly zapojeni všichni zainteresovaní aktéři, včetně ti lidé po mé levici, pak řeknu ano, Souhlasíme s návrhem EASA, protože je to vlastně konečný výsledek konzultací, které proběhly na širokém základě, zohlednily i výsledky bezpečnostních studií. Odpověděl bych na třetí otázku, ale nevím, jestli mi to pan předseda dovolí. Já jsem říkala, že nemusíte odpovídat na mé otázky, jinak si odpovídejte na co chcete. A pan Čika z ETF. Paní, promiňte. Dobré odpoledne ještě jednou. Já bych odpověděla velice stručně a především bych řekla, že pokud jde o návrh EASA, určitě ne, ale zde Ehm, samozřejmě na to musí reagovat zaměstnanci, ehm, kteří ehm, požádali o odpověď na své otázky k návrhu EASA a zatím k tomu nedošlo. Takže, jak řekl pan Grundel již dříve, chybí nám určitá část a druhá věc, když hovoříme o rizicích, sociálních rizicích, tak zde také máme na mysli únavu, protože únava je riziko pro bezpečnost i pro naše zdraví. Já vám ze titulu své profese mohu říci, že ten stresující rytmus letu, tak to způsobuje nemoci. E, řada loukostů používá tedy posádky e, v podstatě, který využívá, vyždíme ho a pak potom ho vyhodí. Maximálně ho využívají na krátkou dobu, třeba rok, kdy se úplně vyčerpají a mm, potom ani nemusí je propouštět, protože oni odejdou sami o sobě. A mm, a i v podstatě e, e, oni i často přijdou o způsobilost e, létat, protože k tomu člověk musí být zdravý. A když jim chybí to zdraví, no to je právě ten velký požadavek, tak není možné tedy toho člověka tak odhodit. A přece proto nám jde o zdraví. To naše zdraví je velice cené pro bezpečnost, ale i pro nás. A potom pasažeři ti se samozřejmě bojí a mm, my e, tedy jako personál nesmíme být unavení. Já již to dělám 26 let a e, děkuji. I tedy na těch dlouhých letech. I'm just going clear in my mind. You, say, you are saying that the EASA proposal... Říkáte tedy, že návrh EASA jsou, e, jsou tedy nebezpečné, ne, málo bezpečné až nebezpečné. Říkáte to tedy. No, furt non è stata fatta. Ne, to asi nebyl dobrý překlad. To jsem přesně neřekla. Ne. Ale to byla otázka, kterou vám položili, takže můžete odpovědět na tu otázku, která byla vám položena, konkrétně vám? Tento návrh, eh, tak v podstatě eh, to je návrh eh, mm, ke kterému by měli se vyjádřit eh, ti tedy zaměstnanci, kteří by měli se vyjádřit, zdali ten návrh pro ně je bezpečný nebo ne. No, it doesn't answer my question. Ale to neodpovídá na moji otázku. Pan Hon má slovo. Děkuji mnohokrát a já odpovím na vaše otázky velmi stručně. Nakonec nejprve bych rád podotkl, že jsme jako piloti vytvořili svoji pozici na základě vědeckých stanovisek, tak jak jsem to zmiňoval a ilustroval. Pokoušeli jsme se vyjednávat mezi eh, leteckými společnostmi a zaměstnanci. To se neosvědčilo. Nakonec jsme došli k tomu, že ať eh, řeknou cokoliv, to, co eh, uvádějí odborníci na problematiku únavy, budeme ignorovat. Přesně tak k tomu přistupují a bohužel vědecká stanovisko zohledněna. A Mm, to i přes to, co tady zaznívá. Chci říci eh, eh, se, že právě odborníci na problematiku únavy, kteří by měli hodnotit, zda daná studie je platná nebo ne, rozhodně by toto hodnocení vědecké studie neměl provádět administrativní pracovník. Ne, ten na to nemá kapacitu, nemá na to schopnosti. A zároveň chci stručně vysvětlit problematiku pohotovosti standby. Řada vystupujících tady zmiňovala, že pohotovo standby znamená, že můžete spát doma jako pilot, ale problém je, že ten standby, ta pohotovost je eh, situace, kdy jste na telefonu. Ehm, kdy, a praxe je, že 50% eh, volání je právě na začátku té doby, musíte být na počátku té pohotovosti dostatečně odpočinut. Po 8 hodinách jste zcela jistě eh, si nemohl odpočinout, pokud jste byl dostatečně vyspalý předtím. Právě proto doba um, pohotovosti plus doba letu se počítá jako doba bdělá no, FDP. Um, ehm, otázka, kterou kladete, zda jsou to návrhy bezpečné vycházejí z toho, jak vědci definují limity eh, lidských schopností z hlediska boje s únavou. Ne, nejsou bezpečné. Jak si tedy zvolit mezi současným systémem nebo novým návrhem EASA? Tady vyvstává velmi zásadní problém pro nás a tím je skutečnost, že tady lidé říkají, že dochází ke zlepšení bezpečnosti oproti stávající situaci. Ehm, problém je, eh, že eh, po celé Evropě je neplatí jednotné nařízení. Je to taková směsice různých předpisů. Někde eh, to ošetřuje kolektivní smlouva a podobně. A když to srovnáme ale s tou ne- sjednocenou situaci, tak návrhy ELSA jsou horší. Eh, dá, dají se však vylepšit, nemusí zůstávat tak málo bezpečné. Komise i nadále má příležitost eh, předložit takové návrhy, které ty problémy vyřeší. My jsme na to poukázali, stejně jako vědci na to poukázali a když se ta práce odvede, upraví se návrhy EASA, budou přijatelné. Ale bez těch změn by bylo rozumné, aby parlament řekl ne eh, s výrazným vůčím postavením, protože tyto EASA návrhy nejsou lepší než stávající systém. Děkuji. Paní Jones. Děkuji vám, pane předsedo. Já odpovím nejprve na vaše otázky. Jsou návrhy EASA nedostatečně bezpečné, tak jste se ptal, odpověď zní ne. A jaké stanovisko ehm, tedy původních nařízení z parky, která platí, my podporujeme nové návrhy, pokud budou správně implementovány a je náš názor sdílen. E, to je něco, o čem budou hlasovat členské státy, nemohu tedy odpovídat za ně ze své práce a kontaktů. Rozumím tomu, že nové návrhy se těší velké podpoře ve stávající podobě, ale jak říkám, nemohu odpovídat za ostatní. A teď se snažím pochopit vzpomenout si na další otázky, protože nám jich bylo kladeno hodně. Pokud jde o limity pro noc, tady se hovořilo také o tom, co je noc. Podle vědeckých poznatků, tedy 2 až 4.59 ráno, to je ten čas, a návrhy, které ehm, se objeví, sníží počty hodin v časném odpolední, tím e, zhruba o hodinu a 15 minut vzroste doba v noci, ale je to stejně zlepšení oproti stávajícím limitům. Také rozumíme tomu, že vědecké zásady e, musí být základem pro nařízení a k hlavním vědeckým zásadám patří to, že eh, limit FDP je důležitý, ale právě služby kolem těchto eh, pohotovostí a období eh, odpočinku mají velký význam. Pokud se bude postupovat podle nového nařízení, nové výzkumy ukazují, že bude možné rozšířit ty doby tak, jak nařízení předpokládá. Důležité však je, aby probíhal aktivní management a v tom budeme velice přísní na provozovatele leteckých společností. Ve skutečnosti se tím o 15 minut zlepší bezpečnostní rezerva oproti eh, stávajícímu dvousektorovému letu. A z hlediska bezpečnostního regulátora musíme také sledovat vždycky úlohu eh, eh, posádky. Nebudeme stanovat, stanovat denní maximální limity, ale budeme sledovat dobu ve službě. Proto je důležité po té, co eh, odvedl daný člen posádky službu, že toto bude počítáno jako doba ve službě a pokud je někdo 24 hodin ve službě, to je včetně té pohotovosti, tak bude mít pak 20 24 hodin volno, ale to nebudeme celé samozřejmě vnímat jako odpočinek. Tak jsme to ani nemysleli. A já myslím, že to je všechno. Děkuji. Děkuji. První otázka se týkala řízení únavy. My jsme přesně toho mínění, že je důležité tento systém zavést, protože významně přispívá k větší míře bezpečnosti. Druhá otázka se týká specifik, tedy eh, toho, jaké otázky použila EASA k těm zprávám. Tyto otázky jsou veřejně dostupné, můžete si to tedy přečíst, není to problém. A my jsme si také kladli otázku, proč zrovna byly ty otázky formulovány takhle, ale ono v konečném výsledku to nehraje žádnou zásadní úlohu. Omlouvám se, že to říkám tak jasně. A konečně, vy jste se ptali, jestli lze ty studie porovnávat, jestli byly ty parametry srovnatelné. A já tedy chci říct, že většina těch studií nebo velká část byla výsledkem spolupráce mezi Japonskem, Evropou, USA. 95% eh, studií vyzněla v tom smyslu, že tedy ten noční let by měl být eh, omezen na 10 hodin, to platilo od ještě v 90. letech a pak byly provedeny jiné studie, kterými se jaksi zesměšnil tento závěr. EASA. Pokud jde o problematiku pohotovosti před zahájením e, letu, tak e, tady, tady vlastně ta délka té pohotovosti je zásadním faktorem při řízení únavy a je třeba to vzít úvahu. A konečně otázka toho, jestli lze odpočívat v sedě nebo v leže. My si myslíme, že pokud je to v sedě, tak to prostě není odpočinek, ale je to normální pracovní doba. A potom otázka. Já jsem tedy tu otázku úplně nepochopil, znělo to velmi sugestivně. Vy jste se ptal, jaký dopad budou mít tyhle pravidla, jak si na uh, blahobyt eh, lidí, společnosti, na to, jak tráví dovolenou. To bylo velmi sugestivní. Já odpovídám tak, že pravidla EASA jsou prostě pravidla. Můžete také říct, že ta pravidla představují eh, omezení, můžete předložit návrh vylepšení těch pravidel, ale já prostě k tomu nemám co víc říci. Děkuji. Thank you. Okay. Děkuji zástupce EASA, pan Kluzo. Tři minuty. Děkuji. Já se tady omezím především na ty připomínky k vědeckým poznatkům a případně předám slovo kolegům. Tak zaprvé pokud jde o ty vědecké studie, které agentura tedy hodlá provádět eh, po dobu tří let po implementaci těchto pravidel. Na konci tohoto období vydáme zprávu a tato zpráva bude zveřejněna na naší webové stránce a dostupná pro veřejnost. Bude tedy dostupná pro poslance a my samozřejmě také budeme ochotní se sem dostavit a probrat ji s vámi po uplynutí této lhuty pokud zjistíme, že je ještě co zlepšovat na bezpečnosti, pokud to bude závěrem této zprávy, tak navrhneme další úpravy pravidel. A pak je to tedy e, ta problematika těch drop-off accidents, říkám, že i tady je tedy co zlepšovat, zvyšovat míru bezpečnosti. Pak jste se vyjadřovali k tomu, jestli záleží na tom, kde ta studie proběhla nebo ne. Já říkám, že ano. Protože dejme tomu, že máte v Ázii 14-hodinovou směnu a pak 10-hodinový odpočinek. V Evropě je to 8-hodinová směna a 18 hodin odpočinku promiňte, byly to Spojené státy, takže to znamená, že pracovat ve Spojených státech vlastně vede k daleko větší únavě než v Evropě. A je potřeba porovnávat obojí a zvlášť výsledky za Evropu a za Spojené státy. Pak eh, tu byla otázka k té zprávě Moebus. Ta byla zveřejněna naší agenturou v lednu 2009 a vy jste se ptali, proč jsme jak se plně eh, neaplikovali všechny její závěry. Já možná nebudu politicky korektní, ale řeknu, že prostě ne všechny závěry byly kvalitní. Například byla validována i studie, tedy zahrnuta do této zprávy, která byla vlastně výsledkem toho, že eh, nějaký statistik, který vůbec eh, neměl zkušenosti z praxe, porovnal statistická data a ještě ke všemu z nich vyvodil chybné korelace. Proč jsme se víc neobraceli na vědce, proč jsme eh, nepožádali o více pomoci. Já oponuji, my jsme se na ně obraceli často, měli jsme ten třídenní seminář a také jsme se na ně obraceli během vypracovávání zprávy, čili myslím si, že tedy z jejich strany eh, měli možnost dostatečně přispět. A to je, myslím, vše. Pan Baldwin za komisi. Pan Baldwin. Budu se snažit odpovědět na co nejvíc otázek. Za prvé, pokud jde o problematiku pohotovostního režimu, zvláště pokud eh, je tento vykonáván na letišti. Všichni jste se ptali víceméně na to, zdali stanovisko EASA a pravidla komise povede k zhoršení bezpečnostní situace, pokud bude pilot nucen eh, pilotovat letadlo po té, co byl 20 hodin na pohotovosti a vzhůru? Odpověď zní ne. Za prvé proto, že tento návrh uvaluje povinnost na letecké společnosti, posádky a tak dále eh, realisticky vyhodnotit Eh, situaci na základě systému řízení únavy, kde jsou uvedeny maximální limity, které je třeba dodržet za všech okolností. A máme tedy právně, legislativně nastavené limity, navíc tedy eh, národní bezpečnostní orgány kontrolují dodržování pravidel, provádí bezpečnostní kontroly, mohou kontrolovat i to, zda členové posádky skutečně využívají uh, doby odpočinku ke spánku. A za druhé, Existují ustanovení, která říkají, že člen posádky má nárok na to odmítnout směnu, pokud je nadměrně unaven. A konečně e, tu byla tedy ta spekulativní otázka, zdali nějaký člen posádky může být nucen k tomu být vzhůru 20 hodin to je, myslím, zavádějící otázka, protože to pravidlo zní tak, že pohotovost doma znamená, že zareagujete v realistické době, v rozumné době. To znamená, že ta osoba, která se to týká, má časy doma odpočinout spánkem. A pak je tu druhá otázka, ta se týká nočních letů. Tady tedy e, všichni zastáváme velmi důrazná stanoviska. Současná pravidla umožňují až 11 hodin a 45 minut nočního letu. Nová pravidla ovšem zavádí čtyři zmírnící faktory. Za prvé, délka směny při nočním letu je omezena na 11 hodin. Za druhé, u letů delších 10 hodin se zavádí pravidla řízení únavy. Platí striktnější pravidla, než jak je tomu teď, pokud jde o ty jednotlivá časová pásma. A konečně je, jsou tu i pravidla tedy toho dalšího odpočinku v případě Eh, nevýhodných eh, nevýhodného časového rozvrhu. dodatečná odpočinková doba může být až 60 hodin týdně a já si myslím, že toto pra... Pak tu byla otázka tedy, jak souvisí toto pravidla s systémem kolektivního vyjednávání s odbory. Já tady žádnou souvislost nevidím. Není tu jediná tedy souvislost mezi bezpečnostními pravidly a společenským dopadem a se musí opírat o snahu zavést co eh, nejúčinnější bezpečnostní opatření. A konec konců při eh, uzavírání kolektivních dohod je i v tomto směru třeba ohlednit národní bezpečnostní legislativu. A konečně pokud jde o stanovisko EASA, podle regulace harm, tedy takovéhle harmonizované nařízení, právě protože je to nařízení nahradí národní legislativu, umožňuje to totiž zavést rovné podmínky pro všechny a také vzájemné uznávání národních postupů a pravidel. Nicméně je možné udělit eh, specifickou národní výjimku podle předem definovaného postupu na půdě EASA. Proč eh, to chceme umožnit? Proto, aby bylo možné zohlednit určitá národní specifika, například dlouhé noční lety ve skandinávských eh, zemích. Nemyslíme si, že je třeba kvůli tomu zavádět vyloženě nové ustanovení, že tedy to stávající ustanovení stačí, je jasně formulováno, ale pokud by tedy bylo třeba, ošetříme to úvodním ustanovením. A konečně odpovím panu Kramerovi, eh, pokud jde o to, že jste říkal, že my jsme neudělali nic pro posádku. Uh, tato pravidla platí stejně pro posádku i pro pilota. Jsou to úplně stejná pravidla. Americká legislativa eh, například rozlišuje. A my jsme, jedna, my jsme jednali i s odbory, je mi líto, že žádný ze zástupců asociace to tady nezmínil, ale eh, řešili jsme i otázku toho, jak si, odpoč, jak si může člen posádky odpočinout na palubě eh, letadla. Řešilo se to formou takzvané uh, Eh, vedlejší legislativy a tady i tato otázka byla řešena. Děkuji, pane Boldvine. Dobře, tak pár poznámek závěrem, které přednesu já a náš zpravodaj pro komitologii, pan Alkadrávi. Chcete něco říci? Ještě než řeknu já, velice stručně, Brajene, já nepotřebuji na to mnoho minut. Jenom bych řekl, že ta diskuze dnešní byla plodná, asi ne všichni eh, souhlasí se vším, ale pomohla nám pochopit, eh, o co jde a jaký je stav věcí. Možná do léta komise předloží formální návrh eh, a podle toho, co jsem slyšel, tak se nyní diskutuje o e, zlepšení návrhu EASA, o tom diskutuje se tedy mm, na úrovni různých dotčených organizací a my se budeme snažit jako parlament spojit jejich názory, protože, pane předsedo, chtěli bychom mít něco, nějaký návrh, který víceméně je akceptovatelný pro všechny. Upřímně doufám, že ty zainteresované organizace, jakmile ten návrh bude předložen, tak budou schopny jasně odpovědět, pane předsedo, na vaše otázky. To znamená, chcete tohle anebo ne. Myslíte si, že to je lepší pro bezpečnost či nikoliv? A připomínám kolegům zde, že my můžeme ten celý návrh pouze odmítnout. A to znamená eh, smést ze stolu tři roky příprav takže takové rozhodnutí musí být řádně a pečlivě promyšleno. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Takže já bych to uzavřel a já jsem byl původním zpravodajem a, eh, a já pořád tedy eh, mám na paměti ten hrozný obrovský proces, který byl strašně zdlouhavý vůbec, než se uzavřel a my jsme se snažili do toho zapojit i sociální partnery, aby se dohodli, takže zde e, v podstatě to je moje dítě, e, Simpsonovo dítě, ale zde vždycky je třeba e, se na to dívat znovu, revidovat to a ty důvody jsou zřejmé a já jsem měl poslední otázku. Čemu dáváte přednost? Stalém, starému režimu nebo novému? Protože nic mezi tím není. Ne, že by se nám líbil kousek z tamtoho a kousek z tamtoho. To ne. Buď ten starý, anebo ten nový. To je volba, kterou parlament má. A tedy bude mít, až dostaneme na stůl návrh komise. A já vím, jak eh, to je problematické, protože jak si eh, eh, my sice víme asi, co komise chystá, ale oficiálně ne, takže to nám jaksi spadne z hůry. A závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli do slyšení panu Boldvinovi, panu Divrejovi, panu Mojsnovi, paní Čika. Teď, teď, no, to neumím vyslovit panu Holmovi, paní Jonesové, doktorovi Gundelovi a panu Kluzo. Thank the members. I děkuji členům tohoto výboru. Ještě dovolte jeden bod. Eh, samozřejmě, než půjdete, tak eh, vám chci poděkovat za vaše případné otázky a poznámky. Děkuji ještě jednou a nyní budeme čekat na návrh komise a uvidíme, jak to potom půjde. Nyní neveřejné jednání in kamera, takže eh, pár minutek na to, aby všichni, kteří sem nepatří, mohli odejít. Děkuji.